Děkuji vám. Dovolte, abych pokračoval ve sděleních. Chci vám sdělit, že eh, jsem také napsala radě a komisi, abych vyjádřil stanovisko Evropského parlamentu ohledně eh, jmenování sedmi členů eh, Evropského orgánu pro bezpečnost potravin. Tím se zahájil postup dle článku 25 nařízení 178 2002. Jednotlivosti a detaily budou zveřejněny v zápisu. Eh, z politické skupiny GUE NGL jsem dostal žádost o nominaci Helmu